Dámy a pánové, můžeme prosím začít. Please take your seats. Prosím, usaďte se. In the preparation of this report. Toto je tedy první zasedání, které má společně výbor AFET a SEDE a to ve, je to tady společné zasedání s výborem pro rozpočet zdravím pana kolegu Johna Artyho. Chcete ještě něco dodat, pane kolego? Myslím si, že ne. Sinon, me réjouir du travail qui a été accompli conjoint. Nemám vlastně k tomu příliš co dodat, jenom bych chtěl říct, že jsem velice spokojený s tou prací, kterou jsme společně vykonali. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Chtěli by zpravodajové ještě něco dodat? Pan Parant také ne? Chcete něco říci ještě? Ne. Dobře tedy. Budeme hlasovat. Kompromis jedna. Dafür. Kdo je pro? Kdo je proti? Dobré ráno. <laughs> Kompromis, kompromis.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 27 tady proti, zdrželi se. 28 pro, proti, drželi přijato. 29, kde pro, proti, drželi zamítnuto. 30 pro, proti, ještě jednou. 30 pro, proti ověřit. Tímto končím hlasování. Ehm, bylo to 31 proti 25 přijato. 1 pro, proti, ověříme, asi to bude stejné. Končím hlasování. Pane Fleckenstein, ten návrh je přijat. Návrh 33 vyřešen. Kompromis 3, kde pro. Třicet dva jsme zapomněli. Kde pro? Proti? Zamítnuto. 33, kde pro? Proti? Zamítnuto. 34, kde pro? Proti? zdrželi zamítnuto. Kompromis 3, kde pro, proti, zdrželi přijato. 43, kde pro, proti, zamítnuto. 44, po částech. Kdo je pro první část? Proti, zdrželi přijato. Druhá část kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. E, takže jenom první část byla přijata. Čtyřicet pět. A 45, kde pro? Proti. Zamítnuto. 46 pro, proti přijato, 47 kdo je pro, proti, zdrželi zamítnuto, 48 pro, proti, zdrželi přijato, 49 pro, proti, zdrželi zamítnuto, 50 kde pro, proti zdrželi zamítnuto 51 pro, proti zdrželi zamítnuto 52 pro, proti zdrželi, věříme. Končím hlasování. Návrh je 26 proti 42 eh, zamítnut. 27. 53 pro, proti, zdrželi, zamítnut. 54 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 55 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 56 pro, proti zdrželi přijato. 57 pro, proti zdrželi přijato. 58 pro, proti zdrželi zamítnuto. 59 pro, proti zdrželi zamítnuto. 60 pro, proti zdrželi přijato. 61 pro, proti zdrželi přijato. 62 pro, proti, že přijato. Šed, 64 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 65 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 66 pro, proti, přijato. 68 pro, proti, přijato. 69 pro, proti, ověříme. Končím hlasování. 32 proti 36 zamítnuto. 70, kde pro, proti, zamítnuto. Uh, 71 po částech. První část, jde pro? Proti, zdrželi přijato. Druhá část. Pro, proti, ověříme. Končím hlasování. 32 proti je zamítnuto. 72 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 73 pro, proti, zamítnuto. 74 po částech. První část, to je pro, proti, zdrželi přijato. Druhá část, kde pro, proti, ověříme. Třicet ku 45 zamítnuto. 75 pro, proti, zdrželi, přijato. 76 pro, proti, přijato. 77 pro, proti, přijato. Ověříme 77. Tady někdo požadoval ověření. Končím hlasování. 49 ku 20. Kdo to byl? To jsem si mohl myslet. To jsem si mohl myslet. 78 eh, pro, proti, jeli zamítnuto. 79 pro, proti, jeli přijato. 80 pro. Jak to padá? 82 pro, proti, zdrželi přijato. 83 pro, proti, zamítnuto. 84 pro, proti, zdrželi zamítnuto. Kompromis 4, kdo je pro? Proti, přijato. Kompromis 5, kdo je pro? Proti, zdrželi přijato. Návrh 101 pro, proti, drželi zamítnuto. 102, 103 pro, proti, zamítnuto. 104 pro, proti, drželi přijato. 105 pro, proti, zamítnuto. 106 pro, proti, drželi zamítnuto. 107 pro. O tom jsme právě hlasovali. 106. 107, kdo je pro? Proti, drželi přijato. 108, 109 pro. Proti, drželi zamítnuto. 110 pro, proti, zamítnuto 111 pro, proti, že přijato 112 pro, proti, přijato 113 pro, proti, přijato 114 pro, proti, že přijato 115 pro, proti přijato. 116 pro, proti že přijato. 117 pro, proti, drželi zamítnuto. 118 pro, ústním pozměňovacím návrhem proti, drželi přijato. 119 pro, proti, drželi přijato. 120 pro, proti, přijato. 121 pro, proti, žili zamítnuto. 122 pro, 122 pro, proti, zamítnuto. 123 pro, proti, žili zamítnuto. 124 pro, proti, byli zamítnuto. 126 pro, proti, zdrželi přijato. 127, kdo pro, proti, drželi přijato. 129 pro, proti, zdrželi, přijato. 130 pro, proti, byli zamítnuto. 3 pro, proti, byli zamítnuto. 4 pro, proti, zdrželi, přijato. 5 pro, proti, zdrželi, přijato. 6 pro, proti, zdrželi, ověříme. Končím hlasování. 41 proti 36 přijato. 7 pro, proti zdrželi přijato. 8 pro, proti, to, to není jasné, věříme. Končím hlasování. 32 hlasy proti 43 zamítnuto. Číslo, de, číslo 8 tedy. Zamítnuto. Návrh 9 pro. Proti zdrželi přijato 10 pro. Proti zdrželi přijato 11 pro. Proti zdrželi přijato Jedna pro, proti, přijato dva pro, proti zdrželi přijato. Nyní přicházíme k elektronickému hlasu, hlasování. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Návrh je 54 hlasy proti 23 s dvěma zdrženími přijat. Pan Kuzo. Pouze chci říci, že GUE NGL hlasovalo proti, protože nezdílíme to směřování a financování společné obrané politiky a proto jsme předložili minoritní zprávu. Děkuji. Herzlichen Dank, Sie sind eingeladen. Děkuji. Um, můžete to předložit, to je vaše právo. Tím vykončíme tento bod pořadu jednání a děkuji kolegům z rozpočtového výboru. Máte slovo. Chcete něco k tomu říci? qualité des relations entre nos deux commissions. No, já bych chtěl jenom poblahořát zpravodajům k práci a chtěl bych vám také velice vřele poděkovat za velice dobrý vztah mezi našimi výbory. Voilà. Yeah? Thank you. Thank you. Have a nice day.